Vážení kolegové, eh, dovolte mi, abych eh, trošku zdůvodnil toto zdržení. Máme určité problémy, co se týče zprávy pana Coxe, takže čekám eh, na koordinátor, abychom dostali vysvětlení od zpravodaje, zda si přeje, abychom to projednávali na tomto zasedání nebo ne. Proto trošičku čekám, trošičku vyčkáváme, než se podíváme na náš program. Nicméně tím mám příležitost, abych uvítal také skupinu návštěvníků pana, jsou to voličové pana Vandala, je to 45 lidí tamhle vzadu a jste nesmírně srdečně vítáni na tomto zasedání. Doufám, že si úplně uvědomujete, že obvykle nemýváme takto velkou zasedačku, nejspíše právě eh, vaše návštěva to způsobila, za co jsme nesmírně vděční. Obvykle nadspeme lidi do do místnosti, kde není dost křesel, ale dnes máme velkou zasedačku a tudíž jsem velice rád, že jste tady, ale jste samozřejmě nesmírně srdečně vítáni. Ještě okamžik budu takto otálet, až se dozvíme další informace, pokud vám to nevadí. Děkuji. Pana, pana Matiase. Äh, Pane předsedající já ještě jsem to nezahájil, protože jsem na vás čekal. Dovolte mi tedy, abych formálně zahájil zasedání a máte teď možnost k faktické připomínce. Náš kolega, pan, náš kolega, pan Koch má eh, zpoždění, protože sedí ve Frankfurtu a nedostane se sem před 18 hodinou, ale vím, že ještě má otázky k té zprávě a k hlasovacímu seznamu, takže bych se chtěl zeptat, jestli bychom tu zprávu nemohli přesunout na příští zasedání, včetně hlasování. Myslím, že by to bylo korektní, protože je tady řada kolegů, kteří ještě budou mít otázky a budou chtít slyšet odpovědi. So get... Čili vy navrhujete, jestli vám dobře navrhujete, abychom stahli tuto zprávu z jednacího pořadu a tečka. Eh, tedy posuneme projednávání eh, zprávy plus hlasování na příští zasedání. Tohle navrhujete, prosím, ano. Čili to byl návrh. Ptám se, zda někdo proti tomu má námitky, anebo můžeme toto přijmout, jak nám to navrhl pan Grot. V tom případě to stáhneme z jednacího pořadu a předávám, přesouvedeme to na příští zasedání. Omlouvám se těm, kteří přišli kvůli tomuto konkrétnímu bodu jednacího pořadu. Za to se velice omlouvám, ale jsou to věci mimo moji kontrolu. Rovněž to znamená, že musíme požádat sekretariát, aby se posunuli příslušným způsobem časově i ostatní program, eh, body programu, takže musíme také sdělit komisi, jak je teď harmonogram našeho zasedání, kdy přijde na pořad který bod. Máme tedy tuto změnu. Paní Meissner, ano, já bych jenom chtěla se ujistit, že budeme mít další program. Možná, že bychom mohli něco přehodit z rána, kdybychom měli jiný program, nebo jak to bude. Možná, že nám vybude čas, že by se tam mohlo něco předhodit. To by asi bylo ale těžké, právě proto, že přijdou zástupci komise. Proto bych eh, spíše eh, prostě zkrátil 24 a budeme pokračovat 20, 20, 20 Indeed. to prostě trošku zkrátíme. Takže s touto změnou můžeme snad schválit tento jednací pořad a omlouvám se těm, kteří sem přišli právě kvůli tomuto bodu. Schválení zápisu ze schůze, minulé schůze. Všem eh, vyhovuje tento zápis? Další eh, bod eh, na našem pořadu jednání je zpráva paní Ayala Sende, která se týká přeshraničního uplatňování právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Máme tedy projednat pozměňovací návrhy. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych zaprvé chtěla poděkovat svým kolegům a kolegyním, za ten zájem, který projevili vůči mé zprávě a díky tomu také předložili řadu pozměňovacích návrhů, které se budou hlasovat. Pokud Eh, to vezmeme také z této strany, tak eh, musíme říci, že se cítili zklamáni, protože některou eh, velkou tedy část pozměňovacích návrhů jsme neschválili či zamítli. My už vyjednáváme dlouho o této zprávě, vyjednáváme tedy s komisí, s předsednictvím a připravujeme možnost dospět k určité dohodě ve druhém čtení. Takovým způsobem kvůli těm dohodám, které postupně uzavíráme, tak já jsem nemohla eh, přijmout všechny ty pozměňovací návrhy. Já jsem se určitým způsobem snažila nedoplňovat nové prvky, protože jsou zde i jiné rámce, na kterých se lze pracovat. Například nyní diskutujeme o zprávě pana Kocha o bezpečnosti silničního provozu. Některé návrhy mých kolegů by lépe zapadaly do zprávy z vlastní iniciativy, jako je zpráva pana Kocha, kde jsou také například doporučení a doplnily by se tam nové sankce či nové přestupky, či mohly by tam být doporučení, jakým způsobem postupovat při výměně informací a tak dále. Ale v tomto okamžiku v našem procesu s tím, jak vyjednáváme s předsednictvím a schvalujeme různé pozměňovací návrhy, tak ty pozměňovací návrhy, které nezapadají do tohoto procesu, tak to by eh, znamenalo prostě schvalovat je a předávat přidělávat si překážky. Takže proto z tohoto důvodu jsme je neschválili. My jsme již před několika týdny chtěli zde předložit ještě před hlasováním v plénu určitý kompromis, abychom tak zapracovali eh, některé pozměňovací návrhy, které se týkají přenesený, aktů přenesené pravomoci, jako paní Delgau nebo o ochraně osobních údajů paní Bách a dalších kolegů například, ale nebyla možnost to udělat, protože když jsme uh, hovořili o uh, evropském mítném, tak nakonec předsednictví nemělo mandát, aby v tom pokračovalo. Dnes dopoledne my jsme dál pracovali na těch textech, na dokumentech. Já bych také chtěla říci, že pokud jde o ochranu osobních údajů, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tam jsme pokročili, pokud jde o revizi také. E, jsme udělali velký pokrok, dokonce rada uznala, že komise by dokonce mohla vypracovat společná kritéria, harmonizovat tato kritéria v budoucnu, ale je pravda, že dnes dopoledne zde nebyl dostatek času, abychom předložili pozměňovací návrhy, které předložíme eh, a bude se o nich hlasovat v plénu. Takže já bych proto chtěla poprosit své kolegy eh, za, o poro, por, pochopení, porozumění, pokud jde o hlasovací seznam protože v této situaci, v jaké se nacházíme, tak eh, některé ty návrhy by spíše byly překážkou pro další proces a já doporučuji některým, aby ty návrhy zapojili do zprávy pana Kocha, buď tady nebo v plénu, protože tam by se hodila ta různá doporučení, která učinili. Takže to je všechno, pane předsedo, a um, ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, pan Bach za PP. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na začátek chtěl říci paní Ayala Center, že jí blahopřeji k její práci. Děkuji také za kompromisní eh, pozměňovací návrhy, které můžeme podpořit. Myslím si, že to byla velmi obtížná záležitost, která jež byla připravena dlouhou dobu a určitě nebylo jednoduché překonat velký odpor členských eh, zemí. A proto jí tedy blahopřeju. Je mi připravíme trochu škoda, že nebylo možné pracovat na tom předchozím právním základu, tedy bezpečnost přepravy, ale že teď je potřeba tam dát eh, přeshraniční spolupráci a myslím, že teď to tím získalo trošku jiné vyznění, než eh, předpokládala primská smlouva. Parlament chtěl ambicioznější úpravu rádi bychom šli nad rámec toho, co se objevuje tady, takže proto je to škoda. Já vím, že to je způsobeno eh, právním základem. Tři státy tedy nejsou vázány tímto závěrem. Paní Ayala jsem hovořila také o ochraně osobních údajů, s tím, že to pro nás je velkou prioritou a mělo by to být i tak nadále, abychom zajistili, že tato ochrana osobních údajů a to přechodné ukládání údajů bude skutečně dobře ošetřeno. To musí být výslovně naším požadavkem. Já vím, že ještě dnes dopoledne proběhl trilog a že komise určitě má eh, užitečné pozměňovací návrhy, které bychom mohli akceptovat. Stejně tak maďarské předsednictví se tím zabývá. Myslím, že ti před sebou měli velmi těžkou práci, ale myslím si, že díky tomu poslednímu zasedání trilogu se Eh, více rýsuje možnost dohody. Dále je tady informační povinnost. To nebylo učiněno požadavkům parlamentu dostatečně zadost. Eh, měli bychom ještě jednou zdůraznit, že tato informační povinnost je velmi důležitá. Jde o to, aby členské státy oznámili, jaký postup chtějí uplatňovat a myslím, že bychom měli tvrdě na eh, to požadovat eh, při jednání s radou. Nicméně globálně vzato si myslím, že na tom eh, lze vidět, že na tom bylo odvedeno hodně práce. Hlavní je dohoda a já si myslím, že obecně bude, můžeme být s spokojeně prací spokojeni i s těmi pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji paní Savisa za Alde. Děkuji vám, pane předsedo. Já už jsem v minulosti vyjádřila svoje zklamání nad touto směrnicí. Nicméně nejprve mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce. Myslím si, že odvedla výbornou práci. Byla velmi konstruktivní, dobře spolupracovala se stínovými zpravodaji a Myslím, že konečně jsme se dostali do stádia, kdy o tom budeme moci, tedy o těch pozměňovacích návrzích budeme moci zítra hlasovat. Ale dovolte mi, abych řekl několik slov k obsahu. Hovoříme tady o sankcích. Nicméně ty sankce samy se ve směrnici nenacházejí. A pro bezpečnost silničního provozu je zásadní, aby jakékoliv přestupky byly skutečně trestány. A doufám, že toto všechno je pouhý začátek a že se nám brzy eh, podaří dosáhnout cíle, který jsme si na začátku stanovili. A když se podíváme na pozměňovací návrhy, tak vidíme, že se tady objevují věci jako ochrana osobní, osobních údajů a ty informační dopisy, a přestože komise říká, že ty věci už jsou upraveny jinými rozhodnutími, tak my si myslíme, že tomu tak dostatečně není. A proto bychom měli trvat na tom, aby bylo velmi jasné, kdo může o ty údaje požádat a jaké jsou ty účely, za kterými o ně žádá. Jinak by ty informace dále měly obsahovat základní popis případu a dále seznam práv a povinností obviněné osoby. My jsme společně s panem Kochem předložili pozměňovací návrh, který se týkal ochrany osobních údajů a já jsem potom předložila ještě tři další eh, pozměňovací návrhy související s přílohami. Číslo 70 a 71 Tady jde o ten informační dopis a dále tady poznávací návrh číslo 72, kde bychom měnili eh, druhou přílohu bod 8. To je otázka prohledání. To by mělo souviset pouze s rozhodnutím rady o přeshraniční výměně informací. Členské státy by neměly mít právo na veškeré informace, pouze by to měl být ten stát, ve kterém došlo ke spáchání přestupku a ten stát by měl mít na starosti sbírání těch údajů. Děkuji paní Lichtenberger za zelené. Děkuji vám. Paní zpravodajka viditelně udělala všechno, co mohla, ale rada bohužel ne. Rada se snaží, aby každý pokus, jak přijímat lepší legislativu, odsoudit k neúspěchu. Rada pracuje jenom na tom, aby zničila všechno, co přijde v podobě návrhu od komise a od parlamentu. To je potřeba říct naprosto otevřeně. A tady máme další příklad. Co z toho všeho zůstalo? Zlepšení výměny informací a celý ten registr je to krok dopředu, ale je to velmi vzdáleno od toho, co jsme vlastně původně chtěli, co potřebujeme, pokud máme zlepšit bezpečnost silničního provozu. A to je také potřeba jasně říci. Souhlasím s vámi, paní kolegyně Tomas, že tady ještě pořád zbývá vyřešit otázku ochrany osobních údajů. Ty formulace, které jsou tady teď, umožňují, aby jeden členský stát po dobu 13 let ukládal tyto informace, tam je uvedený výraz appropriate period. A víme, že jinak tady de facto žádné lhuty definovány nejsou, což znamená, že se to jednou dostane před ústavní soud, který to bude muset rozhodnout. Ale já si přece nemyslím, že bychom měli přijímat zákony, které potom skončí u Evropského soudního dvora. To není příklad dobré legislativy. Rada je v tomto kontraproduktivní. Za to samozřejmě nemůže paní zpravodajka. Já ji věřím, že se snažila tady udržet naše priority, ale myslím, že právě Rada to svým neústupným postojem eh, zhatila. Dnes se můžeme ještě pokusit otázky související s ochranou osobních údajů upřesnit, tak aby nedošlo ke zneužívání těchto údajů, protože to jsou problémy, o které nám eh, jde nejvíce, tedy o to, jak, je, jak jim zamezit. aby bylo velmi přesně určeno, za, pro jaké účely mohou ty dožadující státy používat eh, údaje, které obdrží. Jsou tady eh, také dva odstavce, které si podle mě protiřečí. A nevím, jestli jsou vůbec eh, proveditelné. Myslím, že to budou členské státy využívat jenom k tomu, aby eh, věci ponechali tak, jak jsou. Eh, pokud si rada znovu nepromyslí svůj postoj k dopravním otázkám, a ostatně nejenom dopravním, tak si myslím, že bychom jí měli dát vinu za to, že se ani nemění reputace Evropské unie v očích eh, voličů, protože pokud vznikne nesrozumitelný legislativní text, kterému nikdo nerozumí, který musí vysvětlovat soudní dvůr, a který potom nic nezmění, protože není ho, možné ho provádět, tak to rozhodně není dobrý příklad. Potom je tady druhá záležitost, to je Evropská dálniční známka. Ale tam jde o to, jak eh, zavést něco praktického a bylo už od začátku jasné, že to není možné bilaterálním způsobem provádět. Myslím si, že to tedy prokazuje, že rada nic výrazného nedokázala Myslím, že to ani není možné přisuzovat eh, za vinu současnému předsednictví. Je to obecný postoj rady, která si evidentně řekla, teď, když má parlament více pravomocí díky Lisabonské smlouvě, tak je potřeba mu ukázat, že ty práva jsou pouze na papíře a že ve skutečnosti se vůbec nic nemění a že my jsme eh, vládci vesmíru a že můžeme všechno hodit pod stůl. To je podle mě velké zklamání. Myslím, že je to naprosto ukázkový příklad toho, co, čemu se podborné eh, literatuře ústavních právníků eh, říká eh, neúspěch. Velice děkuji, pan Vandal, za ECR. Děkuji. Především mi dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce za její snahu. Jak už to učinili i ostatní kolegové, i já eh, souhlasím s tím, že udělala všechno, co bylo v jejich silách, aby by se dopracovala k výsledku ale eh, momentálně to nevypadá moc eh, růžově. Já mám určité pochopení pro její požadavek, aby pokud možno nebylo až příliš mnoho pozměňovacích návrhů, protože ta jednání jsou i tak eh, obtížná a byla by ještě obtížnější, kdyby těch pozměňovacích návrhů bylo příliš hodně. Mnoho, ale stejně bych vás rád upozornil na pozměňovací návrh, který jsme dali dohromady s panem Bachem. Je to pozměňovací návrh 51, kde říkáme, že při porušování předpisů by se, se uplatní eh, vnitrostátní legislativa. My jsme to navrhli proto, že v celé řadě států eh, se tyto případy řeší různě. V některých případech vzniká právní zodpovědnost jinak než zase v jiných eh, členských státech. A proto e, si myslíme, že je třeba tady také umožnit, aby fungovaly normální vnitrostátní systémy. Až e, se k tomu dostaneme zítra dopoledne, pak bych vám chtěl zejména do, e, poručit pana poznat 5051 Premnerike. Děkuji vám, pane předsedo. Jako všichni ostatní i já chci poděkovat Ines a její práci. Je evidentní, že to byla těžká práce. Myslím, že se nepodařilo prosadit eh, přes odpor a rady můj pozměňovací návrh a proto mi dovolte, abych k tomu něco eh, řekl. Víme, že je velmi nevhodné, aby eh, se vynášela trestně právní sankce pouze na základě poznávací značky vozidla. Nebo aby někdo řekl, jste to vy, kdo bude mít trestní odpovědnost za to, že došlo ke spáchání nějakého zločinu prostřednictvím vašeho vozu. To podle mě není rozhodně vhodné, stejně tak není praktické eh, něco zavádět, když nejsme schopni upozornit eh, obviněného ze spáchání nebo z toho, že proti němu je vedeno určité řízení. Eh, Nicméně to nebylo zohledněno v tom vyjednávání podle mě, že tím pádem je tedy jakýkoliv smysl eh, celého tohoto nástroje nulový, protože pokud nejste schopni, pokud nebudete moci mít systém upozorňovat a to do vlastních rukou, toho, vůči němuž by měly vynaženy nějaké sankce, tak tím eh, porušujeme základní práva, tím pádem, že budeme trestat eh, lidi z titulu nějakého objektu, dále, hm, že to jsou eh, určitě nepřiměřené podmínky pro oznamování a dále je to porušování práva na soukromí. Já jsem tím trochu skandalizován. Myslím si, že kromě toho celý ten nástroj bude úplně nepoužitelný, protože porušuje nejenom národní právo, ale evropské právo. Takže ty státy, které se brání těmto přeshraničním sankcím, tak se jim ani nedivím, protože v podstatě to není vůbec použitelné v praxi. Děkuji eh, paní Jeje za komisi. Velice děkuji, pane předsedo. Já vás chci upozornit na dobře známé stanovisko Komise o právním základu a dovolte mi, abych eh, začala tím, že řeknu, že Komise skutečně vítá pokrok, kterého se dosáhlo. Je to důležitá věc přeshraniční bezpečnost silničního provozu a doufáme, že už můžeme říci, že při trialogu došlo k pokroku a Komise je také velice eh, optimistická, že to povede k dohodě eh, ve druhém čtení v červenci. Hodně se udělalo za několik posledních měsíců a já bych za komisi ráda poděkovala paní zpravodajce a také maďarskému předsednictví za vysoce konstruktivní přístup. Tento přístup už vedl k významným ústupkům na obou stranách, zejména co se říká revizní doložky a, ochrany, a doložky týkající se ochrany dat ale přece jenom bych eh, probrala několik pozměňovacích návrhů, o které už tady byly zmíněny. Eh, komise se vítá, že je tady posílená povinnost eh, o vykazování, to je 18 členských ztrátů, 17 informační dopis. My víme, jak těžké je dát dohromady stanoviska různých zákonodárců, ale myslíme si, že dnešní to kompromisní řešení, které teď bylo navrhnuto, přivede k pozitivním výsledkům při příští zasedání trialogu 7. června. Dále jsme přesvědčeni, že podpora pro výraznější revizní doložku, což je 25 pozměňovací návrh, a to se zase od poukazuje na harmonizaci dopravních předpisů, vybavení a, mm, a prosazovací mechanismus to je eh, velice důležité, vychází to i z práva iniciativy komise. A my tady velice vítáme, že Rada si uvědomuje, jak důležitá je tato revizní doložka pro parlament a jaké řešení tady bylo nalezeno. Ohledně aspektu ochrany údajů. Komise je přesvědčena, že je třeba zajistit právo na informovanost. A myslím si, že většina problémů, již se obával Evropský parlament, už byly vzaty v úvahu, takže určitě se najde i technické řešení ještě několika podrobností. Komise také eh, vzala v úvahu ustanovení týkající se aktů v, v, eh, v přenesené pravomoci pomoci a také se tady hovoří o společném pochopení, co, eh, chápání eh, aktů v přenesené pravomoci, což by mohlo vést zase k velice kladným řešením. A ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, o čem jste hovořili. 52 eh, pozměňovací návrh se zase týká ochrany osobních údajů. Komise souhlasí s první částí, ale ráda by zdůraznila, že je třeba přeformulovat tento pozměňovací návrh, aby se nezablokoval eventuální další technický rozvoj. A mm, 50 a 52 pozměňovací návrhy. Domníváme se, že to by mohlo vytvořit i právní nejistotu, proto je to třeba zase přeformulovat. A co se týče 49, tady si myslíme, že by to oslabilo mechanismus pro výměnu informací. Tolik předběžné stanovisko, které můžeme vyslovit po dnešním trialogu. Jak jsme již zdůraznili, Komise se na to dívá velice optimisticky a domnívá se, že na příštím zasedání trialogu se nám podaří najít velice úspěšné a pozitivní řešení bezpečnosti eh, bez silničního provozu ve prospěch evropských občanů. Děkuji. Paní Ayla Sende. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem kolegům a panu předsedovi za jejich příspěvky a chci také poděkovat za jejich přispění, za ten trilog, který jsme měli. Ráda bych řekla panu Bachovi, že kvůli zablokování toho všeho radou, tak jsme se snažili pojmout toto téma na základě jiného právního základu, abychom tak trošku rozhýbali tu radu, abychom pokročili ku předu. A je pravda, že belgické předsednictví mělo tu odvahu eh, se do toho pustit, vzít to všechno z jiného konce a pojmout to na základě jiného právního základu. My jsme také během trilogu se snažili obnovit, jak dobře řekla paní Jäger, Eh, revizní doložku, revizní doložku pro dopravu a takovým způsobem nové návrhy budou moci být předneseny na základě právního základu pro dopravu, aniž by tak eh, rada nějakým způsobem mohla zablokovat práci. Ty tři země, které se nezapojí, zvláště Dánsko, které Eh, do toho nechce vstoupit a Spojené království a Irsko, ty by se připojit chtěli. Nakonec a tak bych ráda poděkovala maďarskému předsednictví za to, že v příloze 1, to je technická příloha, kde se hovoří o schválení eh, systému o výměně informací, a ten se přizpůsobuje tomuto novému cíli, to znamená výměně informací týkajících se dopravních přestupků. Takže tyto tři země, které na základě právního základu e, se nezapojily, tak tyto tři země budou moci využívat tohoto systému. Zatím je to tedy dobrovolný předpoklad, protože je to první krůček. My zatím chceme pokročit dopředu, nechceme mít skvělý text, ale zůstat zablokováni, protože rada ho neschválí. Takže já jsem optimistka a já se vyjadřuji v, tom, v, tom, v takovém smyslu, že ti, kteří ho budou chtít používat, by ho měli využívat. Zůstávají zde ještě nějaké body, o kterých budeme s radou vyjednávat. Je pravda, že při změně právního základu se také místo té obecné doložky o ochraně osobních údajů, tak budeme muset vycházet, a za to děkuji mnoha kolegům, budeme muset vycházet ze specifického právního základu, který se bude týkat policejní spolupráce. Tam jsou e, zvláštní požadavky, přísnější požadavky na výměnu informací, protože tam se jedná také třeba o údaje, um, které jsou potřebné k boji proti terorismu a závažných zločinech a podobně. Ale museli jsme to přizpůsobit. I tak my se budeme snažit dosáhnout toho, aby to rada schválila a budeme se snažit o schválení lhůt pro ukládání osobních údajů. Pokud jde o přílohu, kterou by paní Savisar chtěla změnit, jedná se také o výměnu některých údajů. Tato příloha byla jednomyslně schválena radou a já si myslím, že všechny prvky ochrany osobních údajů, a to bylo řečeno explicitně, myslím si, že všechno budeme moci mít pod kontrolou, že nebude docházet k údajům, eh, k únikům těchto údajů. Takže my toto nebudeme měnit, ale posílíme bezpečnostní prvky, aby nedocházelo k únikům. Pokud jde o pan Vandales, tak já děkuji za pozměňovací návrhy, stejně taky panu Bachovi, ale pokud jde o ten konkrétní případ eh, identifikace majitele vozidla, eh, o kterém jste zde mluvili, to je ta jediná bezpečnost, kterou máme, protože ten majitel, který je registrovaný majitel vozidla. To je jediný údaj, který máme, protože identifikace vozidla se provádí na základě registrační značky, takže to musíme dělat takto. Některé členské státy trvají na tom, že pachatel je ten, který sedí za volantem ve eh, chvíli, kdy je spách, spáchan přestupek. Ale já si myslím, že v případě toho, co říkal pan eh, Van Damen, tak že to je tím vlastně pokryté. A hovořilo se zde také o tom tedy, že bychom odsoudili někoho na základě toho, že mu patří auto, ale my máme dobrý e, právní základ ten právní základ vyžaduje různé záruky, protože se tam také projednávají závažné zločiny, takže proto ta identifikace tam bude přesná také na základě právního základu. Takže pokud použijeme tento právní základ na dopravní přestupky, tak budeme mít ty bezpečnostní záruky ještě vyšší, ne menší. Dále, pokud jde o zasílání údajů, samotná pošta, ta cesta, kterou se posílá informace, tak je dostatečně eh, chráněna proti úniku a já si myslím, že některé dopisy se posílají doporučeně, některé ne, ale že tyto dopisy obecně nej, nejsou otevírány. Různé členské státy mají různé postupy, některé členské státy mají záruky větší či menší. Ty, co mají ty záruky menší, tak budou moci tento stav změnit a také uplatnit eh, bezpečnostní prvky, které schválíme. Ten postup, který předpokládá parlament, je velmi komplexní, který předpokládal různé možnosti. V tomto případě se k nám rada nepřipojila. Nemáme žádné další nástroje, než jenom vyčkávání. Mm, doufáme, že rada bude chtít toto všechno odblokovat a my si myslíme, že jsme toho dosáhli dost. i vzhledem k tomu, že i na národní úrovni tedy bojujeme proti beztrestnosti pachatelů a ti, co eh, bojují pro, eh, proti této beztrestnosti, tak nebudou moci říci, že Evropa jim neposkytla žádné nástroje. Nemůžeme je pachatele tedy trestat eh, fakticky, ale ve skutečnosti tento nástroj zde bude a my si myslíme, že eh, proti tomu nikdo nemůže nic říci. Během zhruba pěti let budeme mít zprávu s eh, dostatečnými údaji, abychom vyhodnotili, co funguje, co nefunguje a poté bychom vypracovali také návrhy, se kterými jsme již počítali eh, v prvním čtení. Já si myslím, že ta silná revizní eh, doložka nám pomůže také v tomto našem snažení. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji, paní Ayala Sender. Samozřejmě, že hlasovat se bude zítra. Další bod eh, na pořadu jednání je moje vlastní zpráva. Pro ty, kteří eh, se opozdili, eh, řeknu ještě, že jsme stáhli z dnešního programu zprávu pana Kocha, protože ten se nemohl dostavit. Má zpráva se týká statistického vykazování silniční přepravy zboží. Rád bych vám připomenul, že to je čistě technická zpráva. Komise navrhla toto přepracované znění proto, aby zaprvé se uzak koněly, různé akty, které se týkají statistických údajů silničního provozu a také využila této příležitosti k tomu, aby se stanovily určité nové podmínky pro delegování pravomocí komisy. Já jsem předložil 13 pozměňovacích návrhů, to je součást této, tohoto návrhu zprávy. Nemění to nic na Eh, obsahu. Všechno se týká Eh, zákonů, pardon, aktů v přenesené promoci nebo prováděcích a prostě eh, obhajuje pozici parlamentu, abych tak řekl. Eh, co se týká některých pozměňovacích návrhů týkající se aktů přenesené pravomoci, používá se stejné znění jako to, na kterém jste se dohodli vy a rada při zprávě o statistice a o turistice, například povinnost komise konzultovat experty a ne národní experty a jakákoliv změna prostřednictvím aktu Eh, v přenesené pramoci by měla snížit finanční zátěž na respondenty. A zase v souladu se statistickými údaji o turistice cílem mých pozměňovacích návrhů je omezit rozsah eh, pravomocí předávaných komisí. Zbytek je víceméně technického a lingvistického rázu, aby se to přizpůsobilo standardnímu zdění. Co se týká prováděcích aktů, pak ehm, nové jaksi šablony, které používá sekretariát, eh, ty se možná později budou ještě trošičku dotahovat, budou na tom jistě na tom eh, pracovat naši právní lingvisté parlamentu. Plus k mým pozměvacím návrhu přišlo 14 eh, pozměvacích návrhů k právě návrhu zprávy většina je od paní Lichtenberger, která navrhuje pozměňovací návrh, které by měly dopad i na obsah eh, nařízení a také na konkrétní data, která se mají schromažďovat která by se týkala také e, časového omezení e, publikace těchto dat. Ona e, si myslí, že by se měla zveřejnit nejpozději do 12 měsíců od data, od, k ním se vztahují, s čímž já nemám žádný problém. Paní Lichtenberg také navrhuje, aby se schromažďovaly různé statistické údaje, které se týkají tachografů, které se se týkají eh, kapacity, eh, únosnosti a přetěžování a také eh, závažných dopravních nehod. Momentálně se schromažďují údaje o vozidle a to je také součástí tohoto zprávu, co se a, příslušné cesty, která se urazí a zboží. Já jsem hovořil s komisí, abych zjistil, co si o tom myslí a oni si myslí, že, ta, že ty dodatky paní paní Lichtenberg, nejsou v souladu s informacemi, které se mají schromažďovat v rámci tohoto nařízení, která má naopak podporovat obchod a ekonomiku Evropské unie. Nicméně já nejsem proti tomu, aby se využilo této příležitosti k tomu, abychom se snažili schromažďovat více statistických údajů a rozšířilo by to sběr dat i na oblasti, které jsou rovněž relevantní i pro Evropskou unii z hlediska sociálních a ekonomických ekologických dat. Takže já bych podpořil eh, pozměňovací návrh paní Lechter, aby se eh, schromažďovaly informace o typu použitelného, použitého digitálního tachografu a mm, asi už mm, a ještě asi paní Lichtenberger bude chtít vyjasnit pozici k tomu, stanovisko k tomu. Zároveň eh, bych dal mínus u, těch, u některých pozměňovacích návrhů, protože jsou dobré důvody, proč by tyto informace nebyly relevantní v tomto případě. Pak je tady také otázka spolehlivosti, protože hlavní data eh, se týkají vlastně i řidičů nebo přetěžování, eh, porušování informace, um, odpočívací doby, ale to se netýká tohoto eh, nařízení, to by sem nepatřilo. Co se týká závažných nehod, o tom toho už se týká sběr dat, která se týkají směrnice 704 z roku 93, takže to tady nepotřebujeme. Pak také podpořím 17. pozměvací návrh paní Tykal a stáhl bych vlastní pozměvací návrh číslo 7. Ten se týká téhož a znění, které navrhuje paní Tykal, je modernější a více obráží současné znění eh, aktů v přenesené pravomoci. Na závěr bych k tomu ještě řekl tolik, že bych eh, že pozměňovací návrh 15 od eh, pana Balfajtise je, se mi jeví trošku nadbytečný, protože můžeme předpokládat, že členské státy bez tak musí, eh, musí zajišťovat sběr dat v souladu se stanovenými postupy, protože jinak by porušovaly předpisy Evropské unie. Podpořil bych tedy eh, mé vlastní poznávací návrh s tím, že jsem stahl sedmičku, ale za to podpořím poznávací návrh číslo 17 paní Tykau. Podpořil bych také 16, to navrhuje paní Lichtenberger. A poznávací návrh 18 a 19 také podporuji. V zásadě to je vše, co k tomu mohu říci a pan Groš teď se k tomu vyjádří za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za vaši práci. My můžeme podpořit vaše pozměňovací návrhy. Podpoří EPP. Co se týče eh, změn, které navrhuje paní kolegyně Lichtenberger, tady podporujeme pozměňovací číslo 18, kde jde o zohlednění emisních limitů Euro+, plus, Potom k 19. vám mohu říci, že tady by bylo dobře, aby se to upřesnilo. K 16. Myslím, že by bylo dobře, aby k tomu došlo rok po těch referenčních eh, hodnotách. Musí to být několik čtvrtletí vždycky po jejich zavedení. a potom, teprve potom budeme v realističtější situaci, protože budeme mít údaje za určité období a budeme to moci srovnávat, protože teď nemáme žádná srovnatelná data. Jinak eh, ty sbírané informace jsou důležité, ale možná, že už existují v jiných oblastech. To se týká návrhu 2021 a také v některých případech 22 protože to už jsou údaje, které sbírá Eurostat. A nejde jenom o závažné dopravní nehody, ale i o další účely. Další věci, které lze zjistit, to je souvislost, jsou souvislosti mezi těmi údaje, údaje. Ale jinak si myslím, že by se neměly sbírat údaje několikrát, aby se nezdvojovala tato povinnost. Jinak do značné míry jsme schopni ty pozměňovací návrhy podpořit. Děkuji, paní Majsna. Ano, já to můžu říci velmi stručně, pokud nám slíbíte, že skončíme o něco dříve. A sice také proto, že u hlasujícího seznamu můžeme se držet toho, co navrhuje pan zpravodaj, kterému děkuji za jeho práci, takže to nemusím všechno opakovat to jeho zdůvodnění. Myslím si, že skutečně je potřeba provést ty změny, které pan zpravodaj tady popsal. Tam jde o možnosti komise eh, jednat eh, samostatně nebo s vlastní ovážení. Myslím, že s tím můžeme souhlasit. A potom, co se týče pozměňovacích návrhů paní Lichtenbergre, i tady souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj, protože není podle mě správné, aby se sbíraly údaje dvakrát. Měli bychom vždycky mít eh, představu o tom, co je praxi proveditelné, co není. Na základě toho bychom se potom měli tím řídit při hlasování. Obecně chci říci, že to je dobrá zpráva. Myslím, že se drží také přístupu, který jsme měli u statistických výkazů o cestovním ruchu a proto si myslím, že bychom se tohoto obecného přístupu měli držet i nadále. Děkuji vám. Paní Lichtenberger. Děkuji vám a děkuji vám samozřejmě také za podporu několika pozměňovacích návrhů, které jsem předložila. Mohu vám také říci, eh, jaké důvody mě k tomu vedly. My jsme se na dopravním výboru rozhodli v posledním období předložit zprávu o času době řízení a dobu na odpočinek. A to, co potom prošlo, by měly členské státy respektovat. A z toho titulu jsem předložila ten návrh týkající se lhůt nebo těch eh, dob. Víme, že máme údaje v některých případech, údaje pouze od roku 1990, znamená to, že ne všechny státy ty údaje zpracovávají a to, co říká pan Groš, že tedy ta lhůta by měla být eh, rok poté, tak eh, potom nic nedostaneme, protože určité stát to prostě nedodá a potom zase nebudeme to mít k dispozici, kdybychom měli čekat na to, až to všechny státy poskytnou tak možná příští rok dostaneme údaje z roku 89 a to myslím, že k ničemu nepovede, protože potom to můžeme nechat být tak, jak to je. Potom to bude moci nazvat eh, marné lásky snaha. Jde o to, abychom požadovali dřívější zveřejnění těchto údajů. Mě trošku šokovalo, že na evropské úrovně, úrovni při kontrole kamionu nebo řidičů kamionu neexistuje žádná jednotná úprava a nejsou ani údaje k dispozici, které by byly mladší než pět let. A na základě toho nelze vůbec dělat žádné prognózy v oblasti dopravy, protože Víme, že ty okolnosti se mění technologickými změnami v mnohem kratší době. Ale bylo by dobře, aby také se ty údaje zpracovávaly například na základě určitých sektorů, tak abychom Eh, ty údaje rozstřídili, abychom měli přehled o tom, co se děje při přepravě zboží obecně. Ten přehled je eh, důležitý, nemyslím si, že to vejde ke, eh, vede ke zdvojení nějaké práce, ale pokud na to máte ten názor, tak by mě zajímalo, jestli by to přece nešlo nějakým způsobem provést. A k tomu tachografu, eh, k tomu jsem chtěla říci, že to má jasný motiv. Tu debatu už jsme tady vedli právě u těch typových eh, tachografů. Tehdy jsme si řekli, že se podíváme na to, kolik vůbec eh, kamionů bude vybaveno těmito tachografy. A potom bychom to mohli ukončit Equip with Digital Tachograph a to by bylo všechno. Pokud to tak eh, nebude, tak se to ani, tak mi to ani zvlášť nevadí. Nicméně ty údaje se kolikrát eh, vybírají pouze na úrovni jednoho členského státu a někdy ani tam ne. Já si například vzpomínám na mm, diskusi, kterou jsme vedli o evropské dálniční známce kolik vůbec Euro 3, Euro 4 jezdí po eh, evropských komunikacích v některých zemích. Bylo by dobře, kdybychom to věděli, protože jinak přijímáme nějakou úpravu, nemyslím teď tuto, ale v jiných oblastech, která se odvolává na něco nebo se opírá o něco, co už vlastně ani v praxi neexistuje. A to není úplně eh, dobrý příklad Eh, legislativy. Děkuji vám za vaši podporu. Myslím, že se nám přece jen podaří dosáhnout určitého zlepšení. A můj zvláštní zájem je na tom, aby ty eh, údaje byly k dispozici co nejdříve. A toho se týkala moje známka ohledně té jednoleté lhuty. Víme, že eh, jsou tady určití obvyklí podezřelí, někteří, kteří říkají, že ty údaje jsou dostupné po deseti letech nebo i později a proto si myslím, že ty údaje by měly být dispozici včas. My tady přece nemáme zájem na to, aby vznikaly nějaké historické práce, ale chceme ty údaje mít proto, abychom mohli dělat nějaké prognozy týkající se budoucnosti. Děkuji vám, pan Zile. Chcete k tomu něco říci? Jsem velice vděčný, jsem velice rád, že se nám podařilo vás z toho vytáhnout. Pan Rubix, prosím. Ne? Takže eh, paní Roman z komise. Děkuji, eh, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Jak eh, už řekl pan Simpson, už víte, jak jsme se dopracovali k tomuto návrhu komise. Ráda bych vám teď vysvětlila poněkud podrobněji, proč z technického hlediska se nám ta, tyto pozměňovací návrhy, myslím tím ty poslední, od, ehm, je to 18 až 22. Proč eh, je nepokládáme za přijatelné? Jak už jsme řekli, tyto proměny nejsou v souladu s informacemi, které se schromažďují v rámci tohoto nařízení. Statistické jednotky v tomto případě prakticky představují vozidla. A ve většině zemí, které vykazují tyto statistiky, mají značný počet vozidel. A proto tedy vykazující země musí vlastně e, vytvářet vzorky, na kterých dělají průzkumy. A ty se potom schromažďují, respektive data z toho e, se potom schromažďují. A Takový vzorek může být 5 až 10 maximálně eh, z celkové populace a ještě později zjistíte, proč o tom hovořím. Proto tedy členské státy musí dělat takovéto reprezentativní vzorky z této populace a to takovým způsobem, aby žádoucí atributy tady byly, tedy co nás zajímají, eh, tony přepočtu na kilometry, aby se to potom dalo všechno dělat na základě toho e, odhady. E, samozřejmě, e, že to má určitá svoje omezení, vychází to z různých standardů ve statistické teorii. Jak můžeme tedy zjišťovat data na národní úrovni? Používají se tyto průzkumy na základě vzorku a pak se používají určité váhové faktory, multiplikační faktory, úvěry a to se potom pročítá, propočítává podle různých zásad. A jedna z nich je podstata schromažďovaných údajů. Proto také tady eh, je riziko, že by ty výsledky nebyly jednotné, kdybychom použili takovéto váhové faktory a uplatnili je na proměna, které nejvycházejí ze stejných zásad jako ty, které v současné době eh, se schromažďují v rámci tohoto eh, nařízení, čili mohla by být agregovaná data na národní úrovni, která by potom nebyla správná. Teď bych přešla k pro pozměňovacím návrhům 15 až 17. Tady eh, komise pokládá tyto pozměňovací návrhy v zásadě za přijatelné. A co se zbytku týče, pak eh, jsem se k tomu vyjádřila čistě technicky. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji. Není mnoho, co bych mohl ještě dodal. Už bylo všechno vlastně řečeno a já vlastně se držím svého původního návrhu, nebudu už k tomu nic dalšího dodávat. Paní Lichtenberger, Chcete ještě k tomu něco stručně říci? Ano, velice stručně. Já vím, že je tady určitá potíž s porovnáváním všech eh, a z, z, z různých statistických metod, že se používají různé statistické metody v Evropě. Ale pokud eh, budeme eh, takže my jsme to nikdy nedělali, ale my bychom se přiblížili eh, k tomu, jakým způsobem jednala eh, rakousko-uherská monarchie. Takže budeme snad um, uh, hlasovat zítra. Doufám, že se nevrátíme až k rakouskou herským Habsburkům. Takže budeme postupovat dále a jsem velice uh, rád, že jste, se, že uh, jste sem došel příště. My jsme museli přesunout zprávu pana Kocha na jindy, takže vás jsme naopak posunuli dopředu, protože Eh, takže, nám, takže jsem velice rád, že jste se sem dostal včas, protože se jedná o vaši mm, zprávu o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěl připomenout, že jsme už tuto složku velice dobře diskutovali eh, v únoru a eh, myslím si, že velice povzbudivým způsobem šla práce i eh, s setinovými zpravodaji. Myslím si, že je tady obecný eh, souhlas, co se týče zaměření na eh, zejména poro, na bezpečnost silničního provozu, na využití nových technologií, na zlepšení dozoru, co se týče kolek, trojkolek, čtyřkolek, aby se sem zahrnuli také Eh, offroady do eh, zase této eh, terénní vozidla tedy a aby se také trošičku uspůsobily standardy pro mopedy. Myslím si, že nejdůležitější je, že se sem dává mandatorně ABS a ATE a dobře jsme se dohodli i se stínovými zpravodaji. Některé skupiny si přály aby se to porovnávalo také s náklady na povinné eh, eh, vybavení ABS i motocyklů, proto jsme se dospěli nakonec ke kompromisu B, kde vlastně vybízíme členské státy, aby uvažovali i o těchto méně výkonných motocyklů a dalších podobných vozidel. A pak je tady kompromisní návrh A. Tam se hovoří o tom, že v budoucnosti bude třeba aktualizovat eh, nařízení, protože se bud- předpisy, protože se budou dále vyvíjet nové technologie i v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Co bych mohl ještě říci k této věci? Je 13 pozměvacích návrhů, které jsme obdrželi eh, po poté, když vznikl první návrh zprávy. Tři pozměňovací návrhy jsem eh, já vypracoval za podpory dalších stínových zpravodajů, pak eh, některé byly staženy a chtěl bych vám všem stínovým zpravodajům velice pozor, poděkovat za dobrou spolupráci. Za PP pan Higgins, či mám? Děkuji, pane předsedo. A já bych chtěl říct, že si myslím, že pan Zíla opravoval, vypracoval skvělou práci. Už jsme dlouho na to čekali. A vlastně se sem dává několik různých směrnic. Je to jako takový konzolidační eh, text, ale je to velice rozumná, už jako říkal pan Zíla Eh, je třeba snižovat emise a to je první cíl a za druhé zvyšovat eh, bezpečnost silničního provozu a také přihlížet k novým technologiím a zajistit dozor nad trhem. On odvedl skvělou práci, hlavně proto, že odolával tlakům ze strany samotného odvětví, protože samozřejmě, že odvětví se snažilo zejména eh, tlačit na ABS, CBS a jedná se o protiblokovací brzdný systém. E, a mohu, pokud o tom něco víte, pokud nemáte takový blokovací systém, pak možnost sklouznutí vozidla e, je velice reálná a v posledu bezpečnost musí být tady úplně nejdůležitější a my opravdu přihlížíme k tomu, e, o čem nám hovoří. Samozřejmě, že odvětví zejména poukazuje je na to, kolik by to stálo. Ale podle mých informací mohlo by to být 100 až 200 euro, ale bez ohledu eh, i v této situaci tedy, eh, hovoříme tedy o různých kategoriích, podkategorií vozidel. Někde by to mohlo být 100, 150 euro na vozidlo. A myslím si, že kompromisy, o kterých už hovořil pan Zíla, je to kompromis B, ten je rozumný. Totiž pokud členské státy chtějí pomoci eh, finančními přechodnými opatřeními, opatřeními, pak by měly být možnost poskytnout dotace tak, aby bylo možné, aby si lidé obstarali motocykly s protiblokovacím brzdným zařízením. Čili podporujeme tuto zprávu, máme tady tři, poz, tři pozněvací návrhy, většinu, 13, pardon, většinu podpořil pan Zíle a my jsme si velice jistí, že tady opravdu budeme schvalovat velice zajímavou a rozumnou zprávu. Jde nám o to, aby bylo méně nehod, aby bylo eh, lepší eh, bezpečnost silničního provozu. Takže paní Ailsende. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat za schopnost dialogu pana Síle při vytváření tohoto návrhu stanoviska, pokud jde o bezpečnost na silnici těchto vozidel. je to stále složitější téma a tato vozidla stále častěji využívají mladí lidé. Také terénní vozidla potřebovaly tuto úpravu a vysvětlení, takže já bych za to chtěla poděkovat. Za to, že jsem zahrnul ATUV a také eh, trojkolky a také motocykly enduro. Děkuji také, že jsem zahrnul některé návrhy, například eh, zlepšení eh, viditelnosti motocyklu, například, že nyní se budou vyrábět všechna vozidla s automatickým zapínáním světel. Motocykly toto ještě neměly povinné a také za to, že jsem zahrnul eh, ABS už zabudované ve Eh, ve výrobě. To samé také protože nováčci, noví řidiči budou mít všechny možné záruky bezpečnosti nejde o to, abychom vytvářeli příliš velké náklady pro průmysl, ale proto, eh, o to, abychom zvýšili bezpečnost provozu na silnici. Takže děkuji za eh, tuto práci, za kompromisy a socialisté podpoří eh, tento návrh zprávy. Děkuji. Děkuji, pan Sturks za Alde. Děkuji vám. Já bych také chtěl poděkovat panu kolegovi Zilemu za to, jak spolupracoval s ostatními na této zprávě. Vždycky se říká, že je obtížné sjednotit tolik různých eh, eh, směrů. Nicméně já si myslím, že tady se to podařilo eh, sladit všechny ty typy motorů a další technické problémy. A myslím, že hlavním prioritou při vypracování této zprávy pro jak zpravodaje, tak ostatní stíle zpravodaje byla bezpečnost silničního provozu. A myslím, že se jim to společně podařilo. A to také díky tomu, že vyjasnili určitá neúplně srozumitelná místa v legislativě. Já se chci připojit tedy k tomu, co říkali eh, ostatní kolegové o ABS, o těch dvoukolých vozidlech a myslím, že ten výsledný kompromis je velmi dobrý. I já bych chtěl eh, poděkovat panu zpravodaji Lemu za výbornou spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji. Bezpečnost je samozřejmě klíčová, ale existují průzkumy, které říkají, že největší bezpečnost eh, v těch zemích, kde nejvíce lidí jezdí na kolech, takže nejvíce bezpečnosti budeme mít tam, kde se nám podaří zvýšit četnost jíst na kole. A v Dánsku a v Nizozemí například, kde se nejvíce jezdí na kolech, mají nejmenší eh, také počet nehod a ve Spojeném království, kde se na kole jezdí velmi málo, mají s velkým odstupem největší počet smrtelných nehod nebo nehod se zraněním. A proto bychom měli hovořit o tom, jak co nejvíce zatraktivnit jízdu na kole. Existuje také jeden negativní příklad eh, z Austrálie, to také se objevuje v té Kochově zprávě. Tam zavedli povinnost eh, jezdit s helmou a poté, kdy eh, takhle vlastně všem řekli, že jízda na kole je velmi nebezpečná, tak tím klesl počet mladých lidí, kteří jezdí na kole a tím pádem stoupl zase počet těch těžkých nehod. Takže měli bychom se dostat tím, jak zatraktivnit jízdu na kole, povzbudit k tomu obyvatele, aby si troufali sednout si na kolo, protože to je věc, která nejvíce přispěje k bezpečnosti na silnicích. A ještě k jedné věci, o které hovořil pan Zile, to jsou ty pozměňovací návrhy, které jsme stáhli. Mm. To je ten rozdíl eh, mezi námi u e-bikes. To má být omezeno na 25 W, nebo ta hranice má být 25 kg. Možná, že by to mělo spočívat ale jenom na rychlosti nejvyšší, nebo maximální. Potom jsme ale hovořili například s zástupci eh, jednak výrobců těchto elektrokol a ti nám řekli, že podle toho nelze rozhodovat. Měli bychom to zohlednit, my to tedy zohledňujeme, stahujeme tyto návrhy, necháme ten návrh komise tak, jak je a byli bychom eh, rádi, kdyby to byly návrhy, které přijdou z praxe od těch výrobců nebo eh, asociací eh, spotřebitelů, které by sami měly říci, jak by se to mělo určovat a proto stahujeme naše návrhy. Děkuji, paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se leagă puțin de intervenție. Pane předsedo, moje otázka se týká toho, o čem hovořil pan Kramer že totiž došlo eh, k nárůstu počtu uživatelů elektrických eh, kol a mm, mopedů a my bychom si pře- elektrických kol, aby, chtěli bychom, aby mm, bychom zajistili větší bezpečnost pro uživatele těchto kol. Přičemž mě nezajímá jenom, nezajímám se jenom o to, že, se vůbec zavá, že by se zaváděla zařízení, která by zajistila větší bezpečnost těchto vozidel, ale hlavně, aby byla dostupná, aby byla k dispozici. Takže si myslím, že by to mělo vést nejenom k větší bezpečnosti, ale zároveň taková zařízení by neměla eh, příliš prodražit takováto elektrická kola, protože to jsou velice drahá. Proto je málo lidí, kteří na nich jezdí. Pokud chceme, aby lidi používali více, musíme zajistit jejich větší bezpečnost, ale nemělo by to znamenat příliš tvrdé požadavky, které by znamenaly velký nárůst ceny, protože pak by byla taková kola méně dostupná pro veřejnost. Děkuji. Pane komisaři, máme tady k tomu někoho za komisi, pardon, máme někoho za komisi k tomu. Děkuji, eh, pane předsedo, dobré odpoledne a děkuji eh, zpravodaji i stěnovým zpravodajům za odvedenou práci. Já bych eh, ve svých několika poznámkách se chtěl zaměřit na tři hlavní věci, o kterých se tady záleželo. Nejprve chci poděkovat za práci, určitě nebyla jednoduchá, je to pokus o lepší klasifikaci vozidel, zejména co se týče tříkolek a terénních vozidel a také určitě ta práce na kritérii kritériích přispěje k lepší srozumitelnosti návrhu a také na lépe zaměřená opatření k těmto vozidlům. Určitě to vítáme. Ohledně bezpečnosti, bezpečnostních zařízení a bezpečnostních prvků pak rádi bychom zdůraznili, že určitě eh, jsme proto, aby se maximálně využívalo nového vývoje technologií, zejména bezpečnostních trh, eh, prvků lehkých čtyřkolek. Určitě eh, my eh, si to velice přejeme a chceme to prosazovat. Na druhé straně bych vás rád upozornil na další věc. Zatím bychom chtěli zachovat Eh, kategorii osobních aut a dalších L kategorie, protože to má nakonec dopad i na bezpečnostní aspekty, protože nemůžeme se tvářit, že lehká čtyřkolka potřebuje stejné bezpečnostní prvky jako osobní automobil. Nejedná se jenom o náklady, ale také engineering a rozlišení. Prostě není to totéž, ty prvky nemohou být také stejné. Co se týče zavádění ehm, v ABS systému na všech těchto vozidlech, my bychom chtěli zdůraznit tolik my jsme se snažili to velice pečlivě zvážit mm, z hlediska i hodnocení dopadu. A myslíme si, že tady dobře navrhujeme vést takovou dělicí čáru, že je to dobrá rovnováha a myslím si, že je zase důležité zachovat rozlišování mezi lehkými motocykly, mezi skútry konkrétně už jsme tedy slyšeli o dopadu na ceny. Nesměli, neměli smíme také zapomínat, že je tady trend zejména v rámci městské mobility prosazovat takováto vozidla. Takže i to je důležité. I my jsme z toho vycházeli v našem návrhu ohledně ABS a vůbec vyspělých eh, brzdných systémů a jak by se měly uplatňovat na různé kategorie lehkých vozidel. Emise. My sdílíme názor, že samozřejmě to je nejdůležitější a že je třeba dělat všechno, abychom zlepšovali také ekologickou výkonnost eh, těchto lehkých eh, motorových vozidel a čas je určitě velice klíčovým prvkem. O tom svědčí i přípravná studie, kterou jsme provedli. Ale zase musíme myslet i na náklady, i na technickou proveditelnost. A zdá se nám, že nám je navrhovaný přístup, zejména k eh, lehkým, velice lehkým motorkám, skútrům, opravdu zajišťuje správnou rovnováhu. Neměli bychom zapomínat na to, že ta, že předtím se to nevyvíjelo stejným způsobem v této oblasti, jakým, jak to vypadalo eh, v oblasti eh, automobilů. Proto je třeba studovat mnohé věci, teprve tady bude následovat další vývoj, proto je třeba eh, zajistit určitý čas právě na tento další nasměrovaný vývoj. Pane Zíle, chcete k tomu ještě něco dodat? Jenom k té poslední věci, ne úplně poslední, ale o čem hovořil o ABS u lehkých motorek s, ma, eh, s lehkým výkonem. Jak víte, původně jsem se já snažil nějak odlišovat mezi lehkými městskými a neměstskými motorkami. A tady ale byla velice pozitivní diskuse v tomto výboru a tak jsme to vlastně vztahli na celou třídu těchto Eh, vozidel, že my jsme dopravní výbor, nám jde hlavně o bezpečnost. Samozřejmě, že je to trochu kontroverzní a odvětví se zajistě na to moc optimisticky nedívá, možná ani někdy uživatelé, ale myslím si, že jestliže my dopravní výbor souhlasíme s touto politikou a shodujeme se na to, měli bychom tlačit i na IMCO, aby v tomto směru eh, šli. Ale chci ještě znovu poděkovat i stínovým zpravodajům i za velice odbornou podporu také sekretariátu státu. Děkuji. Děkuji. Hlasování tedy bude zítra. Čím se dostáváme na konec našeho programu pro běžnou schůzi, tedy teď a tady, pokud tady jsou koordinátoři, tak bych byl rád, bychom mohli mít zasedání koordinátorů eh, s předstihem, ale musíme najít pana Groše. A zítra jako úplný výbor budeme začínat 9 hodin a budeme hlasovat. Děkuji vám.